Um, uh, Vážení kolegové, vítejte na této schůzi. Vítám tu paní komisařku Vestager, děkuji, že jste tu. Ještě předtím, než se pustíme do strukturovaného dialogu o hospodářské soutěži, mám tu pár informací. Nejprve třeba přijmout pořad jednání, nejsou žádné námitky, děkuji a potom mám několik krátkých zpráv o probíhajících trialozích. 25. února eh, se proběhl eh, trialog o benchmarku. Eh, No, týká se to eh, návrhu pozměňujícího nařízení. Byla dosažena předběžná dohoda týkající se kritéria pro evropský klimatický přechod a se souladění s pařížskou dohodou. Tato dohoda taky pokrývá požadavky na informace eh, v prohlášení o kritériích a také prodloužení přechodného období eh, pro kritické benchmarky a benchmarky třetích zemí. Potom eh, Covered Bonds 26. února také byla dosažena politická dohoda ve čtvrtém trialogu. Byla dohodnuta pravidla týkající se složení eh, cover pool podle eh, příslušné směrnice a také byly dohodnuty podmínky podle CRR. Podmínky struktur prodloužené smlatnosti, sankce za porušení předpisů a e, také zprávy, které mají být vydávány podle této směrnice, to vše je součástí dohodnutého balíčku. Bude probíhat nyní technická práce na dokončení směrnice i nařízení. Spravodajem je pan Luke. Dohoda také vznikla Eh, ohledně revize eh, investičních firm téhož dne 26. února v noci vznikla předběžná dohoda, kde byla dohodnuta nová ustanovení zajišťující rovné podmínky velkým systémovým firmám a e, lepší ochrana pro investory. Velké firmy budou i nadále podléhat úplnému bankovnímu prudenčnímu režimu a malé nesystémové investiční firmy budou podléhat pravidlům uspůsobeným na míru, co se týče dohledu a kapitálových požadavků. Pravidla ekvivalence společností ze třetích zemí byla zpřísněna a kromě toho, že je třeba naplnit další e, požadavky prudenční, organizační a další. Firmy z třetích zemí budou moci poskytovat systémově důležité služby v Evropské unii teprve po detailním hodnocení komise a také eh, v režimu rozšířeného monitoringu ze strany ESMA. Vyjednavači se také dohodli na tom, že podrobí investiční firmy transparenčním požadavkům, eh, které budou brát v potaz jejich investiční a hlasovací chování na eh, schůzích akcionářů. Eh, a konečně eh, byla nastavena eh, lepší situace rovných podmínek mezi systémovými internalizátory a obchodními místy. Potom trialog o zveřejňovaných informacích 27. února. Tady byly dosaženy úspěchy na úrovni jednotlivých entit a produkčních úrovní. Další trialog se bude konat 6. března. A konečně revize ESFS. Třetí trialog proběhl 27. února a diskutovalo se o e, boji proti praní špinavých peněz. První politická diskuze se konala pod přímým dohledem ESA, e týkala se řízení společných orgánů financování a kompetencí, ale nevznikl e, přílišný pokrok. Vyjednavací tým Evropského parlamentu dal jasně najevo radě, že takováto dohoda není přijatelná, ale že dohoda o úplném textu je stále na dosah. Je ale potřeba, aby rada byla flexibilnější. Komise byla požádána, aby vytvořila několik kompromisních návrhů. Další schůze je naplánována na úterý 12. března 2019. Takže to bylo hodně trialogů, hodně práce. A teď se můžeme přesunout ke strukturovanému dialogu s Margaret Vestager. Jsme rádi, že jste tu. Nyní budeme diskutovat o politice hospodářské soutěže, což je naše velká priorita a já bych chtěl vyjádřit podporu vaší vynikající práci, paní komisařko. Nemyslím si, že je nějaký rozpor mezi silnou politikou hospodářské soutěže a schopností vytvářet velké průmyslové hráče na evropské úrovni. Myslím si, že ti, kdo to prezentují jako dvě různé alternativy, se mílí. Samozřejmě uvažovat nad naší prací je důležité, hodnotit, jak lépe uplatňovat právní předpisy v globálním rámci hospodářské soutěže, ale to v žádném případě neznamená, že chceme rezignovat na náš cíl, kterým je zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž v Evropské unii, jakožto podmínku pro inovaci a růst a také lepší podmínky pro spotřebitele a pro prohloubení vnitřního trhu a růstu. Myslím si, že celkově i v nedávné době odvádí paní komisařka velice dobrou práci, což ale bude právě předmětem diskuze. Teď je tedy pravá chvíle na to, abychom si vyslechli Margaretin úvod. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát za tyto úvodní poznámky. Právě takto eh, probíhal celá ta léta náš strukturovaný dialog. Byl zaměřený na obsah eh, a na jednotlivé detaily, ale zároveň jsme nestráceli ze zřetele, co je naším cílem, tedy sloužit občanům. Pro mě je samozřejmě trochu eh, smutné, že toto je má poslední debata ve výboru Ekon. Myslím si, že za těch pět let jsme absolvovali mnoho velice dobrých diskuzí Debatovali jsme o tom, jak zajistit, aby vzniklo obchodní prostředí, které by umožňovalo tvorbu pracovních míst, aby mohly podniky prosperovat. Ale přitom jsme nechtěli nijak oslabit spotřebitele eh, a jejich pozici na trhu. Děkuji všem zpravodajům, kteří eh, nás provázeli na této cestě. Morten Messerschmidt, Werner Langen, eh, Tibor Sani, Ramon Tremosa a e, samozřejmě Michel Raimon. Děkuji samozřejmě také stínovým zpravodajům. E, pocházíte z různých politických skupin, z různých stran, máte různé úhly pohledu a různé priority. A přesto jsme vždy pracovali na konsenzu. A byli jsme zajedno v tom, že rovné podmínky a férová hospodářská soutěž jsou uhelnými kameny Evropské unie. A doufám, že tento závazek zůstane blízký výboru Ekon i po volbách, jakmile znovu započne jeho činnost. Komise mezi tím pokračuje v práci, neboli v vymáhání platných předpisů. Nehodláme říci kartelistům na celém světě, teď vás necháme být, protože se konají volby. Samozřejmě zákony budou vymáhány i v době voleb. Zahajujeme také diskuze o prioritách do budoucna. A já doufám, že i vy se zapojíte do diskuzí s voliči v nejbližších měsících. Zahájili jsme proces eh, úvahy o vymáhání eh, politiky hospodářské soutěže v digitální éře. Zkoumáme důležitost dat pro fungování hospodářské soutěže. A myslím si, že pro čím dál více občanů Je zdrojem obav eh, nejen to, co se s jejich daty děje, ale také to, jakým způsobem se mohou účastnit digitální ekonomiky, eh, inovací, které z ní plynou, jaký mohou mít přístup na trh a tak dále. Eh, zažíváme fúze velkých firm s menšími hráči, což má vliv na inovaci. E, analyzujeme tyto případy a analyzujeme také možnost, kdy e, online platforma, která nabízí služby, může upírat svým konkurentům férovou šanci e, na konkurenci. Samozřejmě eh, hospodářská soutěž je prospěšná i ve světě offline a tady má Evropa eh, základy, na které se může opírat. Máme dnes velký obchodní přebytek eh, vyrobených produktů. Sedm z deseti Evropanů má práci. Toto číslo nikdy v dějinách nebylo vyšší. A kvalita těchto pracovních míst je mnohem lepší než na mnoha jiných místech světa což samozřejmě neznamená, že všechno je skvělé a znamená to, že jsme urazili velice dlouhou cestu, než jsme se dostali sem a zbývá nám ještě velký kus cesty, když se podíváme zejména na mladé lidi a na jejich šanci na pracovním trhu. Čelíme výzvám také na globálním tržišti, protože máme co dočinění s firmami a zeměmi, které negarantují férovou hospodářskou soutěž. A jak je náš svět čím dál propojenější, tak my všichni, občané i podniky, i státní orgány, mají čím dál větší obavy o to, jak to budeme zvládat, jestliže ty rovné podmínky nebudou zase tak rovné. Já si myslím, že Evropa by měla mít sebevědomí a bránit své zájmy. A to silnou obchodní obranou, jestliže naši globální konkurenti jsou pod podporování dotacemi, anebo jestliže provozují dumping na našem jednotném trhu. Jestliže další země chtějí neomezený přístup na naše trhy, pak by měli nabídnout také přístup na své trhy. A co se týče veřejných zakázek, tato symetrie dnes neexistuje. Je samozřejmě potřeba také razit celosvětovou agendu proti škodlivým dotacím. A tady jsme dali Evropě k dispozici nové nástroje. Můžeme nyní provádět screening eh, nepřímých investic z hlediska vlivu na naši bezpečnost. Máme nový evropský screeningový nástroj, který například může detailně proskoumat, může, může proskoumat eh, vliv eh, třetích států eh, ve firmách, které ovládají strategické sektory. Evropská unie by měla trvat na tom, aby probíhala férová hospodářská soutěž na celém světě, ale nejsilnější jsme, když budeme budovat své síly, své kladné body. A to je náš otevřený jednotný trh. Náš jednotný trh umožňuje našim firmám, velkým i malým, projevit své dovednosti, vyvíjet obchodní ideje a šířit je po celém světě. Evropská pravidla hospodářské soutěže umožňují společnostem růst nejen organicky, protože zákazníci mají rádi jejich produkty, ale také tím, že kupují další firmy, přičemž ale ponechávají trh otevřený. My jsme schválili mnoho fúzí, protože nebránili hospodářské soutěži. Byly to fúze, které vytvořily velké evropské hráče jako Opel a Peugeot, nebo InBev a SAB Miller, Siemens a Gamesa. Za posledních deset let jsme autorizovali přes tři tisíce fúzí a zakázali jsme jich pouze devět. Každá firma, která chce eh, mít schválenou fúzi, má samozřejmě mnoho sektorů, které mají vliv na zákazníky. Eh, ocel putuje k našim výrobcům automobilů, cement stavebním firmám. A to jsou podniky, které potřebují vstupy za konkurenceschopnou cenu, aby mohly konkurovat ve světě. Pokud máme nějaké výhrady, tak je pravidlem, nikoli výjimkou, ale pravidlem, že firma sama nabídne nějaké řešení, například odprodej aktiv eh, konkurentovi, aby jejich fúze mohla proběhnout bez toho, že by byla poškozena hospodářská soutěž. Letos v únoru jsme museli zakázat fúzi Siemensu a Alstomu. Jak vaše zpráva o hospodářské soutěži správně konstatuje, tento případ si zasluhoval velice podrobné proskoumání tyto firmy mohly získat náš souhlas s fúzí, kdyby byly navrhly nápravná opatření, která by odstranila naše obavy a vyšla vstříc našim výhradám. Nicméně firmy nebyly ochotny navrhnout jednoznačné nápravy, jak pokud jde o vysokorychlostní vlaky, anebo e, pokud jde o signalizační systémy. Tato fúze mohla narušit hospodářskou soutěž v oblasti signalizačních zařízení, e, která je zásadní pro naši bezpečnost. A pokud jde o vysokorychlostní vlaky, tak ty jsou zásadní pro podporu e, dopravy šetrné k životnímu prostředí. A nebyli jsme jediní, kdo došli k tomuto závěru. S našimi závěry souhlasí úřady pro hospodářskou soutěž, účastníci na trhu, jako jsou spotřebitelé, konkurenti, odbory a průmyslové svazy. A zpětná vazba, kterou jsme od nich získali, byla negativní, jak pokud jde o signalizační systémy, tak pokud jde o vysokorychlostní vlaky. Vždy se zamýšlíme nad tím, jak můžou pravidla hospodářské soutěže posílit náš průmysl. A to například eh, pomocí projektu společného evropského zájmu. To je rámec, který umožňuje Evropě zůstat autonomní v klíčových technologiích, které budou utvářet naši budoucnost jestliže zjistíme, že trh eh, neplní svou funkci. V prosinci jsme schválili projekt v oblasti mikroelektroniky a to na základě zeštíhlených pravidel státní pomoci. Jak víte, mikroelektronika to jsou eh, čipy nejnovější generace, které mohou být používány v eh, autech bez řidiče anebo v napojených domácích spotřebičích. Francie, Německo, Itálie a Spojené království poskytnou veřejnou podporu v rámci tohoto projektu na přilákání soukromých investic. To se týká celého hodnotového řetězce velkých firm, malých a středních podniků, startupů a výzkumníků. A e, co je nejdůležitější, účastníci se partneři budou sdílet své znalosti v co nejširší míře. Takže daňoví poplatníci, kteří do toho vlastně investují, získají velice hodnotnou e, návratnost v celé ekonomice. Tady je vidět, jak e, hospodářská soutěž a průmyslové strategie mohou jít ruku v ruce. Ve všech vašich pěti zprávách o politice hospodářské soutěže váš parlament identifikoval, na čem je postavena naše sociální a tržní ekonomika. Je to otevřenost, rozmanitost, spravedlivá příležitost pro všechny evropské firmy k tomu, aby rostly a aby se staly konkurenceschopnými ve světě. A to je pro mě velice důležitým zdrojem inspirace do této debaty, protože když diskutujeme o průmyslových strategiích a politikách, musíme mít na paměti, že to nemá sloužit několika málo lidem, ale celé Evropě. Velice se těším na dnešní debatu a děkuji vám. Thank you very much to commission. Děkuji paní komisařce Festager a jak jste správně podotkla, je to poslední strukturovaný dialog, tak při té příležitosti dovolte, abych vám poděkoval za náš výbor, abych poděkoval za velice konstruktivní přístup a vaši za tento otevřený a transparentní dialog s parlamentem. Víme, že hospodářská soutěž to je taková specifická oblast, kde výsady komise nejsou stejné jako v jiných oblastech, takže to je důvod pro to, abychom se snažili nalézt správná opatření, abychom ochránili tuto zvláštnost a nezávislost s tím spojenou, ale i vím, že transparentní politický dialog je v tomto těžký a skutečně my jsme si velice cenili vašeho přístupu jak jste řekla, my jsme vyřešili celou řadu zásadních agent, eh, například průmyslové fůze. To se hodně objevuje v médiích, ale mm, zdanění digitálních firm a podobně, takže to, co jste dělala, bylo velice důležité a pozitivní, takže vězte, že v tomto jste měla podporu parlamentu a našeho výboru. Děkuji. A nyní začneme příspěvky našich členů a jako první je za EPP eh, Tom van Gendlage. Děkuji, děkuji. Dobré odpoledne, paní komisařko. Jenom vám nechám čas, abyste si nasadila sluchátka. Děkuji, že jste přišla dnes odpoledne na schůzi výboru a děkuji za další akce, a e, teď bych se vrátil k případu e, k té belgické kauze. Nedá, tře, před třemi týdny bylo přijato rozhodnutí, komise rozhodla, že že ta belgická pravidla jsou e, státní pomocí, dotací a Eh, mm, že takže mm, eh, neměli platit daně a eh, že to byl výjimečný případ i pro moji země i pro všechny, protože to byl systém členských států, mm, které se v tom angažovali a Evropa se zavázala, že Mm, že změní ten systém a nyní eh, soudci rozhodli, že není to otázka celého systému, ale takové praxe, kdy finanční úřady mají velkou, prá, velké právo úvahy. A eh, takže tady nejde o systémový přístup, ale o ten přístup e, založený na právu úvahy finančních úřadů. Moje otázka za prvé, bude zde odvolací řízení a za druhé čekáme také na to, že i další členské státy začnou studovat ten judikát. Asi jste, a tam se, zda jste slyšela i od ostatních států, jaké důsledky ten judikát bude mít a jestli to bude mít dopad na vaši práci. Na vaši poslední otázku ne, neslyšela jsem že by jiný členský stát toto činil. Za druhé, stále eh, pořád analyzujeme, co s tím. Eh, my jsme si povšimli několika věcí v tom judikátu. Za prvé, takže je zde takový, takový za, taková zásadní, taková zásadní žaloba, stále vůbec lze to považovat za státní pomoc. A tady je judikát jasný, komise může zahajovat toto řízení. A druhá věc je, co také teď studujeme, je, to je v podstatě takový režim, který fungoval mm, takže někdo musí splnit kritéria, aby mohl do toho vstoupit a ten podnik, který do toho vstoupil, tak potom vůči němu se vydá specifické rozhodnutí finančního úřadu, tedy o úlevách a podobně. Takže my jsme většinou pracujeme se dvěma kategoriemi. Zda je to je režim, anebo je to systém, kdy se vydávají ta zvláštní rozhodnutí, daňová rozhodnutí, třeba když jde o financování eh, společnosti v holdingu a podobně. Takže analyzujeme teď, jak se k tomu postavit, protože to má takový eh, dvojí charakter a jak na to nahlížet tady, tedy jako na individuální rozhodnutí finančních úřadů vůči těm subjektům. A, takže to zvažujeme a poté se k tomu postavíme. Děkuji, Nina Kiel. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla navázat na to, co jste řekla o tomto, eh, o spolupráci s paní komisařkou. To bylo skutečně velké potěšení, velice jste byla efektivní a a já asi jako vy, tak já jsem také možná na poslední schůzi výboru Ekonu a já ale doufám, že vy budete moci nadále pracovat na této oblasti. Mám mm, dva body. Za prvé, mm, pokud jde o správný výklad mm, státní pomoci. Vy jste nezmínila dotace ze třetích zemí, takže tady také je třeba k tomu přistupovat férově. Asi víte dobře, že řada členských států je dotčena jednou zemí, Čínou tedy, abych je pojmenovala. A to znamená, ehm, míra investic ze strany čínských firm zde. A jak ty firmy jsou financovány, to je pořád takové obskurní. To neznamená to, že e, e, jsou porušeny rovné podmínky pro evropské firmy? A kladu si otázku, zdali komise ehm, by byla ochotná zde aplikovat pravidla státní pomoci aktivnějším způsobem i vůči podnikům ze třetích zemí. Já vím, že je důležité, aby na tom vydělali vždycky spotřebitelé. Když máte takové monopoly, tak to by bylo problematické z dlouhodobého pohledu, to chápu. V kontextu Brexitu a těch desinformací pravidla jsou na seznamu priorit a často se to cituje jako důvod Brexitu také, že mm, údajně, že to bránilo třeba britské vládě, aby znovu eh, znárodnila železnice. Já vím, že v řadě zemích členské státy mají na eh, státní železnice pořád a neporušují žádná pravidla státní pomoci nebo hospodářské soutěže. A ptám se, zda by to bylo možné, aby komise a vy, paní komisařko, abyste to nějak veřejně objasnili, aby mm, jste konkrétně eh, toto vysvětlili těm, kteří neustále šíří tyto desinformace. K otázce těch škodlivých dotací, tak zde my mám mé dvě cesty. Bilaterální, multilaterální a potom jednat sami. Bilaterální část strategie, tak zde to je dialog s našimi čínskými protěžky o těchto dotacích. v Číně, já nevím, mají asi 130 tisíc státních podniků, pokud vím. A pro ně je to otázka strategické volby ne všichni dostanou státní pomoc, ale jenom ty strategické firmy ji dostanou. A e, to neznamená, že v Evropě bychom neměli státní pomoc, ale ta státní pomoc nesmí narušovat hospodářskou soutěž. Ale samozřejmě e, zde oni rozdávají peníze ze státního rozpočtu, ani často nevíme, že jde o státní pomoc. A mm, třeba často je to na ta různá i my to děláme třeba, když eh, máme ty blokové výjimky, které udělujeme, nebo na ta různá velká stavební díla, mosty a podobně. Takže to, o tom jednáme bilaterálně a potom často i multilaterálně, jak eh, moje kolegyně Cecilia Malstrom s našimi japonskými a americkými kolegy. Snažíme se, aby v této věci bylo efektivnější VTO. Je jasné, že bilaterální dialog reforma VTO, to se nestane přes noc ani ne za půl roku. A proto pro nás je podstatné dobře využívat nástroje, které v Evropě již máme. Já se nemyslím, že bychom se měli snažit mm, o e, e, nějaké e, tedy prosazování těchto pravidel tedy nějakým nadnárodním způsobem, ale když je riziko, že zde mm, mm, je nějaká nekalá soutěž, tak máme nástroje. A samozřejmě, když se na, na, to, společ, na to společně dohodneme. Druhá otázka eh, k evropským pravidlům státní pomoci. Jak vy říkáte, v řadě zemí mm, máme eh, podniky veřejného sektoru, Eh, ať jsou to železnice, státní podniky třeba a další, což nám ukazuje, že my jsme neutrální vůči vlastnictví, ať je to státní podnik, soukromý podnik, to je jedno. Nám jde pouze o tom, že ať je něco vlastní stát, či soukromý vlastník, tak aby v podstatě aby, eh, to, eh, aby poskytovali své služby eh, stejným způsobem, podle stejných pravidel na trhu. A, a pokud jde o to konkrétnější, takže prosím písemně, abych přesně mohla reagovat na to, co vás tíží. Písemně také. Děkuji a další řečník za EKR, paní Lupe a potom na 10 minut předám eh, předsednictví paní Nině Gil, takže já, je to poslední schůze, kterou, jak říkáte, takže budete mít tu čest předsedat. Takže já se vrátím za 10 minut, pan Luke. Eh, Dobrý den, paní komisařko, budu hovořit německy. Já jsem vám 29. ledna poslal dopis eh, k případu not EBI. Eh, je to pět týdnů a dosud se nedostala odpověď, čili otázka je, jestli je to eh, obvyklý čas. Eh, chtěl bych se zeptat, jestli hm, pořád mohu doufat nějakou odpověď a jestli vzhledem k tomu, jak dlouho to trvá, mohu očekávat, že to bude skutečně důkladně sepsaná a podložená odpověď. Já bych skutečně byl rád, kdyby to bylo věcné ale, ale teď, že tedy eh, not LP eh, eh, dostala podle tisku příslip určitých dotací ze strany spořitelen a spolkových zemí Dolní Sasko a Sasko-Anhaltsko. Mělo by se jednat zhruba o 1,1 miliard eur to je za eh, spořitelny a další 2,4 miliardy ze veřejných prostředků. Komise v roce 2012 eh, v předchozím řízení k not eh, také konstatovala, že vlastně spořitelny jsou rovněž v státním Eh, majetku a to znamená, že i tady eh, se jedná o veřejné peníze. Tenkrát to bylo 3 a 5 miliard. Ještě pár let zpátky to bylo 3,3 miliardy, takže dohromady za 10 let je to přes 14,5 miliardy. Eh, Předpokladem bylo to, že do roku 2016 Not LB má mm, být konkurenceschopná, což se tedy nestalo. Stále jich chybí kapitál, čili mě by zajímalo, eh, jak to vidíte. Tady je podezření, eh, že banka, která nemá zdravé finance, je ze státních prostředků eh, udržována uměle při životě Eh, tady hm, se zdá, že existují eh, nadkapacity a hm, de facto je takto deformovaná konkurence. Paní komisařko? Tak eh, především já se omlouvám, že jste nedostali tedy dopis od nás a pravděpodobně eh, je to víceméně eh, dobře, poněvadž by to asi nebylo příliš eh, ke věci, poněvadž jsme zatím uprostřed řízení, takže bychom spíše popisovali procesy, kterými musíme projít. Já samozřejmě vím, že chápete na odpovědi, která bude k věci. Ta tedy bohužel nemůže být v této chvíli dána je zatím na německých orgánech, aby eh, řekli, jak chtěli dále eh, postupovat. Jestliže bankovní dohled eh, chce více peněz, pak se to musí posoudit, jakým způsobem a tak dále. Čili my jsme v kontaktu s německými úřady a s veřejných zdrojů eh, se lze dosvědět, že existuje soukromá nabídka a také nabídka ze strany Dank. To samozřejmě eh, eh, je pro nás spouštěčem, který ovšem nemůžeme hned říct na začátku, že to je státní a státní pomoc, ale je to pro nás tedy spouštěč velice podrobné analýzy toho, co se děje. Čili eh, existuje zde státní intervence nebo státní intervence tu a tam. Je to vlastně tak, jak jsem eh, odpověděla eh, paní Gil. Můžete mít skutečně veřejné, můžete, mít, můžete být soukromém vlastnictví a je to ovšem bez státní podpory. Že? Pokud vím, tak do banky zatím nebyl nalet nový kapitál a v této souvislosti samozřejmě máme ještě čas na to, abychom tedy eh, zajistili eh, rovné eh, podmínky. To je naše odpovědnost. Banky by měly být ve stejné situaci vzhledem k trhu a jestliže zde existuje riziko zvýhodňování, tak to musíme analyzovat bez ohledu na to, kde se ta banka nachází. Ano, děkuji. Nyní za Alde. Eh, má pan Promoza. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko, děkuji, že jste přišla na naše dnešní slyšení. A děkuji také za eh, pět let kvalitní spolupráce. Eh, možná, že to pro nás nebylo vždy jednoduché. Já jsem třeba Eh, před třemi lety eh, psal zprávu o stavu hospodářské soutěže v Unii a eh, myslím, že jsme měli k vám vždy velice dobrý přístup a vstřícnost, což samozřejmě také přispívá ke kvalitě našich zpráv. Já jsem se před pěti lety ptal na případ Google a vlastně v poslední době jsem se tím Eh, případem také zabýval. Čili eh, jaký, jaký, jak to je to s tím zlem Google Shopping Antitrust eh, case a taky vyhledávání Google a jak se to tedy, tady ta problematika lokálního cestování. Eh, také jsme se dozvěděli, že má dojít ke sjednocení Messengeru, Instagramu a eh, WhatsAppu, takže jak to vypadá tady. A dále by mě zajímalo eh, ten tedy italský případ, který znáte, jestli tady je něco nového. Děkuji. Takže je toho mnoho. Paní komisařko, prosím. Děkuji. Děkuji vám za slova uznání. Eh, mohu potvrdit, že spolupráce byla velice otevřená a přímá. A eh, samozřejmě je také eh, pozoruhodně konzistentní váš zájem o případ Google, či případy související s Googlem. Je dobře, že to sleduje tento výbor a snaží se hlídat, abychom postupovali před. Eh, tak eh, my jsme eh, finalizovali případ AdSense, který patří do případu s Googlem. A dále máme tady ten případ srovnávání nákupů. A to tedy nejenom bylo tedy rozhodnutí ale de facto tím rozhodnutím eh, bylo v tom smyslu, že také ten season assist eh, musí eh, respektovat rovný přístup. A to je vlastně legislativa hospodářské soutěži a ta musí mít také výsledky. Já tedy jsem tady měla tři případy a tady je skutečně z toho vyplývá, že musíme mít dynamické trhy a všem ty případy eh, nějakou dobu trvají, než se vyřeší a samozřejmě během té doby eh, ty praktiky, které nejsou žádoucí, mohou, eh, mohou pokračovat. Já myslím, že když eh, eh, sleduje, sledujete naše debaty o hospodářské soutěži v digitální éře, eh, tak asi uvidíte, že případy Google pro nás byly poučením. To není jenom o pokutách, ale také o tom, jak digitální trh má fungovat do budoucna. A já myslím, že o tom budeme později debatovat intenzivněji. Co se týče Facebooku, Eh, tady to není eh, jen o té integraci různých služeb, eh, což, co přilákalo naši pozornost, ale oni vlastně využívají mnoho dat a také národní úřady, které dosídají na hospodářskou soutěž, se také zajímají o Facebook a zároveň je to vlastně reklamní společnost a tady využívání dat je velice zásadní. Čili využívání dat a přístup k datům, eh, to určitě bude patřit k hlavním eh, rysům digitálního trhu. Pokud se týče Alitalie, tak to opět můžete sledovat z veřejných zdrojů. Eh, tady je určitý tlak na prodej této společnosti, ale pokud se týče těch státních pomocí, tady k tomu nemáme zatím závěry. A nyní za zelené Michel Rimo. Děkuji, paní eh, předsedkyně, paní komisařko, budu německy. Tak, eh, taky chci samozřejmě poděkovat za pět let spolupráce a také eh, dalších, dalším zpravodajům v této oblasti. Eh, mm, my jsme se tedy u velkých témat většinou shodli, u některých eh, naopak ne, poněvadž máme různé představy o tom, jakým způsobem má fungovat trh. Ale pokud tady máme trh a chceme, aby fungoval, pak je třeba, aby byl férově eh, regulován. A v tomto smyslu mám politickou otázku. V posledních dvou týdnech zde eh, byly určité eh, určité návrhy ze strany francouzských a německých ministrů, že eh, evropské právo v oblasti hospodářské soutěže je třeba přepracovat, nechci říct rozbít. A je to proto, aby evropské velké koncerny byly schopny se prosadit vůči mezinárodní, zejména čínské konkurenci. Mezi řádky to znamená, že máme evropské právo pro hospodářskou soutěž, eh, které sice chrání spotřebitele, ale zároveň brání vytváření tak velkých firm, které by se také eh, prosadili na jiných eh, trzích, a to i v státech, které možná nejsou tak otevřené svobodnému trhu a spíše inklinují k protekcionismu a e, v podstatě se hovoří o tom, abychom se na domácím trhu e, poněkud odklonili od naší legislativy a umožnili tady e, růst koncernu. Jsou to všem v podstatě návrhy ze strany francouzů a Němců a to je třeba brát vážně. Komentoval to už i deník Financial Times a z Správně je zde napsáno, že zejména na digitálním trhu toto bude tématem budoucnosti. Asi nemá e, smysl e, příliš e, jinak zacházet s Googlem, Facebookem a podobně, když máme taky evropské koncerny, které s daty zacházejí ne o mnoho lépe. Čili Eh, jak to vidíte dál? Eh, jak by se měl tedy parlament eh, prosadit proti těmto tendencím ze strany členských států? Jak by to tedy mělo vypadat dál? Já, jak jsem řekla, doufám, že budete vyvíjet značný tlak na to, abychom měli účinné nástroje, jakmile bude život plně digitální ale pořád musíme reflektovat eh, tu základní volbu. Jestliže máme trh a my máme tedy sociálně tržní hospodářství, tak potom potřebujeme férovou konkurenci. A není to jenom otázka eh, mezi výrobci a konečnými spotřebiteli, ale je to také eh, otázka zákazníků v různých hodnotových řetězcích. Eh, Evropa je postavena na malých a středních podnicích. Takže my máme tady eh, takové velice jemné ekonomické předivo, které nám umožňuje velice flexibilní a ekonomiku, která vydrží šoky a je také inovativní. Ale samozřejmě na to potřebujeme mít férové prostředí Čili eh, já tady volám pro, po efektivních nástrojích také v digitální éře. Eh, a to znamená, že také chci eh, efektivní nástroje v digitální éře. Já myslím, že evropský průmysl si to zaslouží, je velkým zaměstnavatelem, generuje obchodní přebytek a tak dále. Výchozí bod pro tuto debatu ovšem je to, že eh, prostě život bude čím dál tím víc digitální, že tedy data eh, budou součástí prakticky každého biznesu. A eh, Simon Alstrom, my jsme vlastně ho zakázali, ale Simon Alstrom nemohl, ta fúze nemohla proběhnout, poněvadž nebyly splněny podmínky eh, hospodářské soutěže. My tam máme technologie pro metro, eh, vlaky a tak dále. Čili tady, eh, já myslím, že se to dalo vyřešit. A když se podíváte na globální trh, tak skutečně my tady máme globální trh dneska. Pokud firmy chtějí založit společný podnik, aby, chtěl, aby tady se ucházeli někde jinde o nějakou zkázku, tak mohou. A my v podstatě nemůžeme dělat mnoho pro to, abychom posílili eh, evropské firmy eh, eh, globálně. A naše hospodářská soutěž a její pravidla nejsou překážkou, naopak. A já si myslím, že pokud máme silnou průmyslovou strategii a zároveň důkladnou a kvalitní hospodářskou soutěž, tak to prostě patří k sobě a nejsou to věci, které by se navzájem vylučovaly. Čili já tedy doufám, že těch příštích pět let eh, půjde velice jasně eh, tím směrem, že ten digitální trh, ale nejenom digitální, ale celkově trh Eh, prostě toto dokáže, protože musí skutečně chránit spotřebitele. Děkuji Miguel Vega za QE. Budu hovořit portugalsky. In eh, Portugal, fruto de décadas de... V Portugalsku jsme desetiletí, desetiletí měli hodně veřejných investic, ale eh, došlo k jejich eh, zanedbání. Proto máme třeba zastaralé vlaky a eh, musíme vypisovat, vypisovat mezinárodní soutěže a z nich se bohužel tedy vylučují čínští dodavatelé, kteří jsou ovšem levnější a například, eh, by, by, například ale se jim umožnilo dodat vozy metra v Lisabonu. Čili mě by zajímalo, eh, jak tady ten dvojí metr je možný. Jak to, že tedy eh, pro metro smějí Číňané dodávat, ale u státních drah to nejde. My musíme bránit evropské hospodářství, ale jedné věci nerozumím. V Portugalsku jsme například nakupovali také vagóny a celé vlaky, ale eh, ten průmysl, co jsme tady měli, ten prostě zanikl. Mě by my bychom skutečně chtěli Evropskou unii, eh, která chrání eh, tento průmysl, který vyrábí vlaky, Eh, v celé Evropské unii, protože teď to se zdá, že je chráněn pouze někde a někde ne. Takže v, tom Portugalsku vidíte, že železnici bylo uškoděno. Bohužel si myslím, že to má spoustu příčin, když eh, nějaký průmysl trpí. Jednou z nich samozřejmě může být, že tento průmysl čelí neférové konkurenci, protože jeho konkurenti dostávají dotace. To by potom byla nekalá soutěž. Ale mohli bychom sebevědoměji říkat, co vlastně chceme. Moje kolegyně eh, Elžběta Běnkovská eh, mimo jiné eh, konzistentně propaguje lepší využívání pravidel pro veřejné zakázky. Protože když se omezíte pouze na cenu, tak to bude to jediné, co se firmy budou chtít eh, snažit naplnit. A pokud řeknete ano, cena je důležitá, protože je to veřejná investice do železnice nebo eh, do vlaku, tak eh, daňoví poplatníci to tím či oním způsobem zaplatí ale mělo by jít také o kvalitu produktu, o jeho odolnost vůči budoucnosti, o schopnost aktualizace, o způsob údržby a obsluhy v budoucnosti a e, o cenu této obsluhy. To všechno by mělo být bráno v potaz a ne pouze cena té původní investice. Takovýmto způsobem by vznikl mnohem komplexnější pohled na celkové náklady dané investice a ucházet by se potom mohlo více firem a nejenom ty, jejich strategie je eh, srazit cenou původní, eh, počátečních nákladů na co nejnižší úroveň. Já neznám žádné detaily ohledně rozhodnutí v minulosti, ale beru jako hotovou věc, že v budoucnu budeme důslednější při používání nástrojů, které máme, a to proto, aby stále probíhala hospodářská soutěž, ano, ale taky, aby byla férová. A pokud jde o globální trh, tak eh, doufám, že bude moci vzniknout mezinárodní nástroj pro veřejné zakázky, který momentálně blokuje rada. Aby lidé, kteří se zde účastní veřejných tendrů, eh, aby u nich existovala reciprocita, abychom také my se mohli účastnit jejich tendrů na veřejné zakázky. Protože otevřený trh je velmi dobrá věc, ale je ještě lepší, pokud je symetrický a nejenom jednostranný. Děkuji. Děkuji, Marko Valli. Ano, děkuji, pane předsedo. I stejně já jako kolegové chci poděkovat za vstřícnost, profesionálnost, profesionálnost, kterou jste vykázala na schůzích našeho výboru a zde bych chtěl navázat na kolegu Lukeho Nord z Landesbank. Takže jedna z alternativ, která je na stole, je, a zatím německé úřady se nevyjádřily k této možnosti, Eh, jedna z alternativ eh, i znamená příspěvek z eh, z veřejných strojů, z těch hlavních dvou veřejnoprávních subjektů a je to fond, který je vytvořen z příspěvků z veřejných přece. A tato situace no, vůbec, eh, tak eh, to nám připomíná golden sharing. To je eh, to, co známe z jiných zemí, třeba z Itálie, kdy akcionáři museli přispět k záchraně banky. A v tomto případě tedy tady mm, by se měla aplikovat i tato podmínka, Německu a DG Competition hodlá tedy zahájit formální řízení, anebo se to omezí pouze na, že odsoudí tuto praktiku. A, takže bych chtěl vědět, jaké řízení je možné eh, a jak byste aplikovali normy týkající se státní pomoci. Well, um, first of all, as a... Nejprve bych chtěla říci, že padlo několik rozsudků soudního dvora, ze kterých je jasné, že jsou toho názoru, že zahájení eh, řízení je eh, jejich preferovanou volbou. Budeme zahajovat čtyři další případy. Dobré na tom je, že to umožní třetím stranám dát najevo svůj názor přímo v rámci tohoto řízení. Druhá věc je, že budeme v této analýze stejně důslední jako v ostatních analýzách, protože, eh, jak víte, jak víme z veřejně dostupných zdrojů, existují vlastně dvě série úvěrů eh, z těchto bank a já mohu říci, že půjdeme stejně do detailů jako v ostatních případech, protože budeme se samozřejmě zabývat tím, zda existuje nějaká peněžní stopa směrem ke státům, což by znamenalo státní pomoc. Jestli to má nějaký dopad na obchod, anebo jestli se to dá brát jako něco, co by udělal i soukromý eh, investor. To je otázka, kterou si musíme zodpovědět v naší analýze. A vůči německým bankám budeme samozřejmě stejně důkladní jako vůči italským bankám například, protože rovné zacházení je naprosto nejzákladnější princip naší unie. Děkuji. Děkuji za tu poznámku o rovném zacházení. Tak eh, to je ale možná téma na další diskuzi v příštím legislativním období, jak eh, zlepšit tento rámec. zejména v případě, že máme eh, likvidační režim a do hry vstupují různé vnitrostátní režimy a vznikají určité mezery mezi jednotlivými nástroji. To je dlouhá diskuze pro Evropský parlament hledání preventivních opatření v DGS. Pak jsou tu různé výklady komise. Myslím si, že je to velice důležitá oblast, kde je potřeba vylepšit náš rámec. Protože podle mého názoru máme rámec, který je jasně definovaný a stanovuje různé možnosti pro velké banky. A u těch menších máme asymetrii mezi eh, absencí rámce na evropské úrovni a rozdílnostmi a možná i rozpory mezi jednotlivými národními režimy. Takže to je oblast, kde ne náš výbor, ale příští výbor Ekon bude muset zapracovat a nějakým způsobem zlepšit situaci. Doufám, že v této diskuzi tedy budeme moci pokračovat, ale já to teď nepokládám jako otázku, protože jsem jenom předseda. Nevidím tu nikoho z ENF. Takže za EPP znovu Tom van den Candelare. Děkuji vám moc krát, paní komisařko. Já bych se chtěl vrátit k rozhovoru pro Financial Times, ve kterém jste řekla, že hospodářská soutěž není nic, co by mělo být předepisováno, že je potřeba vytvářet další světové lídry. Hovořila jste o průmyslové politice a obchodní politice. Já bych se chtěl zastavit u té obchodní politiky. Chtěl bych se vás zeptat, co si myslíte o eh, screeningu zahraničních investic. Jak je možné vylepšit zejména screening obchodní obrany. Jakým způsobem by mohl být strukturován? Patrně víte, že o tom se debatuje i v členských státech. A mě by zajímalo, jakou máte vizi v této oblasti. Já si myslím, že za ta poslední léta se ukázalo, že jednotlivé jaksi myšlenkové proudy jsou mnohem komplikovanější a mnohem více propojené. Průmyslová politika, obchodní politika, bezpečnostní politika, politika hospodářské soutěže, ty spolu vzájemně čím dál více souvisí. Nemohou si říci, já si budu dělat svoje a nezajímá mě, co dělají ostatní. To nejde. Je třeba vždy vnímat ten celkový obrázek. Pokud chceme po evropských podnicích, aby dělali biznis v Evropě, ale i jinde, tak jim říkáme, připravte se, protože budete čelit konkurenci. Protože konkurence je hnacím motorem inovace a jako prospěchu spotřebitelům. Ale pokud na ně eh, klademe tuto výzvu na evropském trhu, pak si myslím, že je potřeba se zasadit i o eh, světovou úroveň. A tady si myslím, že můžeme dělat více. Moje kolegyně Cecilia Malmström eh, hodně používá mechanismy obchodní obrany. Snaží se o revizi tohoto nástroje, aby byl rychlejší. Protože v rámci globálního souboru pravidel provádíme tak trošku gold plating. Dopsali jsme to všechno do poslední tečky a teď jsme našli způsob fungování, kdy eh, jsme stále v souladu s globálními pravidly, ale mnohem rychlejší. Toho musíme dosáhnout. A sem patří i eh, odstrašující prostředky, protože pokud se vám daří lépe, když jste rychlejší, pak to funguje zároveň i jako odstrašující prostředek. A teď k bezpečnosti. Všechno se digitalizuje samozřejmě a i v oblasti bezpečnosti to platí. Kybernetická zločinnost, eh, hacking, špionáž a tak dále. Jenom taková vsuvka, my jsme eh, velice pomohli zlepšení fungování Národních úřadů pro hospodářskou soutěž a to právě tím, že jsme jim umožnili sbírat digitální data. A já si myslím, že je velice důležité, abychom uvedli v pohyb eh, ten proces screeningu zahraničních investic. Je to nástroj poněkud složitý, protože tu máme národní předpisy a potom je tu evropská dimenze, takže já si myslím, že je velice důležité, aby všichni, které to zajímá, zůstali soustředění, nepolevovali v koncentraci v prvních měsících a letech, aby proces proběhl správně, aby byl efektivní. Myslím si, že to leží na srdci mnoha lidem. Lidé by měli vědět, že mohou investovat v Evropě, pokud přicházejí se správnými motivy. Pokud sem přicházejí s tím, že je to skvělá obchodní příležitost a že chtějí podnikat v Evropě. A ne, že sem přijdou proto, že se tady mohou snadno uchytit a potom ohrožovat naši bezpečnost. Ten nástroj byl schválen teprve nedávno a jeho spuštění se teprve chystá. A právě proto jsou právě tyto měsíce, které přijdou klíčové. Protože se v nich odehraje implementace a přitom parlament eh, končí svůj volební cyklus. A je potřeba dát pozor na to, aby veškeré dohodnuté kroky byly také implementovány. A to nejen v těchto citlivých oblastech, ale i v jiných. Protože implementace bude probíhat v době, kdy eh, bude se konat předvolební kampaň a potom se bude eh, ustavovat nový parlament. Jenže součástí práce nového parlamentu bude samozřejmě nestrácet ze zřetele to, co už bylo schváleno a co má nyní e, reálně ožít. A to je zásadní pro obchod, hospodářskou soutěž i pro strategické bezpečnostní prvky do budoucna, protože jinak nic z toho nebude fungovat. Děkuji, Robert Winter. Děkuji, já budu mluvit německy, prosím. Děkuji vám, paní komisařko, za váš projev. Vy jste řekla, že v politice hospodářské soutěže jde zejména o to, aby ve středobodu byli občané, spotřebitelé, že ti mají být chráněni a že je potřeba regulovat hospodářskou soutěž v digitální éře. A právě na to se chci zeptat. Já začnu tématem eh, reformy autorského práva, eh, která nyní probíhá trialogy a kde stojíme před výzvou eh, hlasovat, stihnout hlasování ještě do konce tohoto parlamentu. Pracuje se na tom už dlouho, i já na tom pracuji už dlouho v kulturní oblasti a vím, jak je to důležité pro nakladatele a pro umělce, aby i v digitální době získávali za svá díla udílá odpovídající odměnu. A to znamená, že je potřeba vytvořit taková pravidla, která jim zajistí spravedlivou odměnu. Vy znáte tuto problematiku, eh, určitě dostáváte tisíce e-mailů, tak jako já, na téma upload filter. Nic takového v dohodě z trialogu není, ale nakonec eh, máme tu mechanismus eh, podle článku 13, který by to mohl umožnit. A právě nevznikla by díky těmto technologiím eh, hrozba, že ještě posílí moc těch největších koncernů, protože to jsou ty, které jsou schopny takovéto filtry vytvořit a potom ty menší firmy vytlačí zcela z trhu. Takže jak vnímáte reformu autorských práv z ekonomické perspektivy a z perspektivy hospodářské soutěže? Je pro vás problematická nebo neproblematická? A potom další otázka. Já jsem byla s ekonem v Irsku minulý týden a zjistili jsme, že v Dublinu že Dublin profituje z růstu internetových koncernů, ale zároveň v této zemi mají starosti kvůli Brexitu, způsobené tím, že jejich export většinou fyzicky jde přes Velkou Británii a že by mohly v budoucnu nastávat určité zádrhely v této oblasti. Já nevím, do jaké míry k tomu můžete něco říci, jak můžete vyhodnotit tuto potenciální konkurenční nevýhodu Irska. A potom třetí bod, o tom tu už několikrát padla zmínka. E, já tu vidím určitý rozdíl mezi rozmanitosti na trhu v Evropě na jedné straně a na druhé straně, ale jste sama hovořila o nutnosti vytvářet ty evropské šampiony. Já teď nechci hovořit o vlacích tolik, ale spíše o signalizačních zařízeních, což je vysoce vyvinutá technologie, která eh, možná by mohla být vyvíjena dále v čistě evropském eh, koncernu. Tím nemyslím eh, jenom Německo-Francie, ale možná i celoevropsky, tak jako Airbus. Reforma autorského práva nespadá do mého portfolia, což jistě víte, ale je to otázka, která je mi velice blízká. Protože já neznám nikoho, kdo by například šel na YouTube kvůli reklamám. Možná jedině pokud si chcete pustit něco, co běželo v opoločase některých amerických zápasů, ale jedině to. Jinak tam chodíme kvůli obsahu. Eh, díváme se tam na hudbu, eh, filmové klipy, satiru a to jsou všechno příspěvky novinářů, umělců, zpěváků, režisérů, lidí s kreativním talentem. Jenže z kreativního talentu se nemůžete uživit, pokud nedostáváte zaplaceno. A proto je naléhavé, je naléhavě nutné s tímto problémem něco udělat. Já sleduji debatu mezi parlamentem, komisí a radou pouze z dálky, ale myslím si, že právě otázka velikosti podniků je zásadní, protože máme tu mnoho malých a středních podniků a byly zavedeny určité pojistky a myslím si, že kompromis, který vznikl, je velmi rozumný. Podle mě by bylo přehnané říci, že ten kompromis vznikl jen tak lehkovážně. Já si myslím, že po tolika hodinách práce je kompromis vyvážený. Za druhé k otázce Irska. S irskými orgány spolupracujeme na hledání flexibility v našich pravidlech pro státní pomoc, tak aby se dala využít na maximum. Snažíme se vytvářet schémata, která by vzbudila v Irsku důvěru v to, že může existovat určitý nárazník, který by mohl zmírnit dopady některých konkrétních situací zapříčiněných eh, různými aspekty Brexitu. Zejména v případech, kdy eh, bude probíhat fyzický export přes Velkou Británii. My to provádíme formou pracovní skupiny. Eh, jak víte, irská ekonomika bude patrně druhá nejhůře postižená Brexitem. Takže společně s irskými partnery se snažíme o to, aby byly k dispozici patřičné nástroje. Pořádáme také seminář pro členské státy, které o to mají zájem pokud se chtějí dozvědět, jak to proběhlo v Irsku, jak to dopadlo v irském kontextu, mohou se poučit i pro svou vlastní situaci z irského příkladu. Podle mého názoru je to velice důležitá iniciativa, protože jinak mnoho malých a středních podniků by mělo dojem, že, dopad, že se ocitnou ve velice svízelné situaci. A v neposlední řadě k těm evropským šampionům. Evropských šampionů eh, máme poměrně mnoho a fúze Siemens Alstom byla fúzí nikoli pouze dvou evropských šampionů, ale dvou globálních šampionů, pokud jde o technologie a eh, vysokorychlostní vlaky. A čelí jistě úctyhodným konkurentům. Když si vezmete Číňany, tak eh, momentálně mimo Čínu neexistují vysokorychlostní čínské vlaky. Kdekoliv najdete vysokorychlostní vlaky, budou patrně od Siemensu nebo od eh, Alstomu. Ten rozdíl oproti jiným situacím je, eh, rozdíl oproti Airbusu je, že tady máme konkurenci. S Airbusem to bylo tak, že tehdy existovalo mnoho amerických konkurentů, ale v Evropě nebyl nikdo, kdo by jim mohl konkurovat. Existovala řada drobnějších dodavatelů, kteří poskytovali menší letadla anebo součástky větších letadel. A když potom proběhla fúze a vznikla evropská společnost vyrábějící letadla, tak ta konkurence vznikla. My jsme tím vytvořili konkurenci a soutěž. Takže to, tyto dva případy jsou vzájemně svým opakem, abych tak řekla. No, pro mě je to důležitá příležitost si připomenout, jak podniky jako Alstom a Siemens mohou uzavírat joint venture v případě, že chtějí prorazit na určitém segmentu trhu mimo Evropu, protože to je proveditelné, pokud něco takového potřebují v takovém rozsahu. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Bernd Luke. Děkuji, paní komisařko. Eh, to je nečekané, že jsem se dostal ještě jednou ke slovu. Já bych chtěl navázat na otázku paní Winter týkající se článku 13. Vy jste řekla, že eh, autorské právo není ve vašich kompetenci, což je samozřejmě pravda, ale paní Winter řekla správně, že reforma autorských práv bude mít dopad na politiku hospodářské soutěže. Vy jste řekla, eh, kompromis byl vyjednán, pracovalo se na něm dlouho a proto je vyvážený. Mně to ale nestačí, když řeknete, že to myšlení je vyvážené. Nechali jste to nějak ověřit, pokud máte nějaké důkazy, zabývalo se vaše ředitelství tím, zda opravdu ty aspekty politiky hospodářské soutěže jsou uchráněny před případnými škodami způsobenými tím, co bylo dohodnuto. Eh, jinak eh, jste správně řekla, že velké firmy eh, mají možnost vyvíjet upload filtry, zatímco malé nikoli, protože na to nemají kapacitu. Druhá otázka, kterou bych chtěl eh, položit, se ještě jednou týká NordLB. Vy jste řekla, že vaše orgány všechno prověřily a velice granulárně v souvislosti, eh, ve spolupráci s německými orgány, ale jaké vlastně to pořadí? Eh, ještě předtím, než může být vyplacena státní pomoc, ať už přímo spolkovými zeměmi Dolní Sasko a Sasko-Anhaltsko, nebo svazem pojišťoven, potřebuje ještě předtím eh, NordLB vaše povolení, anebo mohou nechat peníze téct a případně, pokud, to, pokud zakročíte eh, peníze vrátit. To se týká otázky také toho, eh, jak kolik času máte na to vaše granulární zkoumání. Znamená to, že NordLB je pod časovým tlakem, anebo naopak eh, v případě, eh, kdy zakročíte, můžete jim nechat více času, což by samozřejmě bylo samo o sobě narušením hospodářské soutěže. A potom poslední bod k tomu problematickému aspektu. Vy jste se nevyjádřila k principu bail-in. Vy jste argumentovala, že státní pomoc eh, je v určitých případech nutná, ale my máme přesto dojem, že v bankovní krizi eh, tekly nějakým způsobem peníze ze státu. A zdá se, že princip bail-in tu má poněkud podružný, podřazený význam, což je ale neuspokojivé. Není možné, aby eh, existovaly nějaké mechanismy, kterými se peníze přece jen dostanou do bank a eh, dohledové orgány řeknou, sice to pochází ze státu a z daňových poplatníků ty prostředky, ale my to nepovažujeme za státní pomoc. Myslíte si tedy, že by měly existovat nějaké možnosti bail-inu, proč se to neskoumá důkladněji? Um, no. Ne. Eh, no, eh, ta směrnice eh, o autorských právech, ta nespadá pod DGCOM, takže není to na nás, abychom se prováděli analýzy a nevím, co je v, tom, v té dokumentaci, která je doprovodnou ke kompromisu, takže by bylo velice ale zvláštní, kdyby kolegové mm, velice eh, konkrétně fundovaně neprošli všemi kompromisními návrhy a nezajistili tam rovnováhu. A teď pokud jde o dohled nad eh, státními pomocemi v bankovnictví. My se snažíme zajistit, že orgány vědí, co bude třeba, eh, eh, abychom mohli udělat řádnou analýzu, jaký čas budeme potřebovat abych, na analýzu. Všichni, kteří znají tuto oblast, tak vědí, že tady my vycházíme z prezumpce, že ta pomoc je slučitelná a později třeba zjistíme, že ne, takže zájme řízení, tam se potom to komplikuje a když by nám šlo o řešení bez pomoci, bez jakékoliv pomoci, tak někdy by to mohlo mít eh, vážné důsledky třeba na restrukturalizaci takové banky. Ale nám jde o to, aby lidé věděli, jaký potřebujeme čas a také jsem řekla, že nemohu zde zabíhat do detailů, protože nemáme žádný notifikovaný případ. Jsme v kontaktu ale s org- příslušnými orgány, aby eh, věděli, co potřebujeme. Co děláme vždycky, je, že respektujeme záměr členského státu, úmysl. O jaké řešení mu šlo. Někdy bohužel skonstatujeme, že to není v tom konkrétním případě možné a potom je třeba mít nějaké záložní řešení. Eh, protože eh, tady je třeba, aby lidé věděli, co mohou dělat a umožnit jim to, ale s tím, že musí to být dostupné pro všechny stejně, musíme respektovat náš mandát, aby ta eh, hospodářská soutěž byla férová. Pokud jde o bankovní krize, jak se v podstatě rozdali peníze daňových poplatníků, no, to jsou obrovské částky, skutečně zarážející. E, to platí pro Německo, pro moji zemi, to platí pro další země. A před změnou legislativy e, bylo rozdáno hodně peněz na státní pomoci a e, Mm, díky komunikaci eh, s bankami, tak doufáme, že ne, díky mm, našim akcím nebude docházet k narušení hospodářské soutěže. Bylo mi řečeno, že na začátku finanční krize, že někdy můj předchůdce musel eh, v podstatě eh, říkat, vy nemůžete dělat reklamu tomu, že dáváte státní pomoc, protože to nemůžete eh, takto tomu dělat publicitu, protože váš konkurent, eh, tak ten to nemá a nemá žádnou státní záruku. Takže tady hm, na začátku v podstatě jsme viděli nejrůznější případy řešení způsobů eh, jak takového jaksi porušování. A teď hospodářská soutěž je v podstatě zásadní mm, věci. A pokud ABRD, zde je několik výjimek. Týká se to rekapitalizace a e, tam jsou velice striktní podmínky. Pokud je zde nějaká výjimka, tak musí být legitimní, musí to být odůvodněné pro ten stát, aby mohl použít tu podmínku, musí splnit předem podmínky. A Poslední věc, eh, pokud Single Resolution Board eh, řekne, to my řešit nebudeme, to eh, se bude řešit podle vnitrostátních předpisů hm, o insolvenci, hm, tak takže se po, a potom se bude tedy ta banka zachraňovat, bez to řešit podle národního rámce. Děkuji. Ano, skutečně bailing, to je jeden nástrojů řešení bankovních krizí. A, eh, a otázka je, eh, proč tedy se eh, nepoužili jiné nástroje. A, takže ale to je otázka na zákonodárce. A, tedy třeba mm, my, nás čeká revize těch záruk a třeba to se nikdy nepoužívalo je. Ale třeba se na všechno dívat s otevřenou hlavou a e, říci si, to se, mm, tento nástroj se použije proto a proto. A, a to bude na příští výbor Karolina Nachtigal. Děkuji. 5G. To bude nová páteř naší ekonomiky. A to vidíme od našich podniků, jak je to důležité, aby k tomu došlo způsobem, který bude bezpečný, aby eh, lidé neměli tak přístup k privátním údajům. To souvisí třeba s Čínou teď dopad 5G, jaké budou důsledky. 5G se musí zavádět bezpečným způsobem. Zároveň je třeba říci, že někdy bezpečnostní opatření mohou určité věci ještě zhoršit. Já se ptám, jak společně zajistit, že budoucí technologie budou bezpečné, ale zároveň, že my jako EU budeme lídrem v digitálních věcech. A musíme zajistit, že budeme využívat ty nejlepší a nejbezpečnější technologie na světě. I think that's, that's one of the... Ano, to je jedna z otázek, kterou si kladou teď všichni. Protože, jak říkáte, když um, Mm, budeme používat 5G, to je úplně jiná třída. To doufejme tady bude na průmyslové, celoprůmyslové úrovni, tedy ty převody dat. To bude se týkat našeho, našich systémů jako eh, elektřiny, jako zdravotnictví, jako mm, autonomních systémů řízení vozidel a takže to mm, potom bezpečnost, tedy hardwareu, softwaru a přístup k hardwareu a softwaru bude u takové infrastruktury zcela zásadní. Z krátkodobého pohledu, za prvé, ty, jsou zde členské státy, které již eh, zahájily aukce na frekvence a ti, kteří teď si kupují frekvence, tak budou muset být schopni zajistit 5G. A mm, ty firmy, které jdou do těch tendrů na 5G, tak by měly znát kritéria, jaká kritéria budou platit. Mm, až tedy budou um, si opatřovat software pro to, aby na tom fungovalo 5G. A to si teď kladu otázku, tedy co dát do té mm, tendrové dokumentace. A mm, protože tady to má jak evropskou, tak národní dimenzi. Například, co je slibné, co si slibujeme od 5G, že již e, zapomeneme na hranice, protože to je pořád problém. a také to bude znamenat, že budeme mít lepší propojení i v těch třeba pohraničních regionech. Nejenom pro jeden členský stát, ale pro hodně členských států. A musí ty členské státy vědět, že to bude bezpečné propojení. A teď mm, my, vy kolegové, teď eh, eh, analyzují to a, a jaká doporučení mají dát členským státům, tak aby se to řešilo celoevropsky. Já souhlasím, že je zcela zásadní, abychom měli důvěru v tuto infrastrukturu, aby byla zabezpečená, protože bez důvěry, no tak občané si řeknou radši ne, budou skeptičtí. A ta skepse, e, ta může být bariérou dalším pozitivním Mm, záležitostem, jako třeba umělá inteligence, která se také musí rozvíjet způsobem, který bude reflektovat naše hodnoty. A pokud, pokud chceme, aby to vyznělo pozitivně, tak musíme mít pod kontrolou ty potenciální negativa. A proto zde by ta evropská demence měla spolupracovat s tou národní. A hm, ještě na to nemáme plně odpovědi. Děkuji. To bylo poslední a nejzajímavější část dialogu, dialog, který jsme vedli. Děkuji ještě jednou za součinnost, spolupráci a tím můžeme uzavřít tento bod programu a na pět minut přerušíme před hlasováním. Prosím, Margaret. Ještě bych chtěla eh, navázat na předsedu. Já také si cením naší spolupráce a Myslím, že se nám hodně podařilo, nejenom v diskuzích o konkrétních případech, ale eh, pro mě vždycky eh, ta motivace od parlamentu byla důležitá. Vy jste eh, říkali, je třeba udělat to a to, abychom ochránili občany, podniky, potřebujeme hospodářskou soutěž. A také se nám podařilo něco, co určitě bude užitečné. To znamená, že ty národní orgány pro hospodářskou soutěž dostaly také větší půvár, aby mohly při veškeré nezávislosti a zdrojích, které mají, aby mo, mají přístup k důkazům a aby mohli tedy jednat aktivněji. Takže se doufám, že vy a i ostatní budete součástí této kampaně abychom ukázali, že děláme věci, které jsou smysluplné při kontrole státních pomocí, dotací, zdanění například a že e, se snažíme o lépe fungující národní trhy pro občany. A zde si velice cením vaší práce a bylo to pro mě potěšení. Děkuji. Thank you. Suspension.

Colleagues, are you ready for our test? Kolegové, můžeme spustit testovací hlasování. Eh, chviličku. Just a second. So, the vote is open for the test. Takže zahajuji hlasovací hlasování. Pardon, zahajuji, zahajuji testovací hlasování. is closed. Končím hlasování. Tak je to v pořádku. Takže začneme. Vteřinku. So we start uh, with a vote. Uh... Takže nyní přistoupíme k hlasování o výsledku trialogu o usnadnění přeshraniční distribuce Fondu kolektivního investování. Bude to hlasování po jménech, zájuji toto hlasování. Končím hlasování. 22 hlasů pro, nikdo nebyl proti, pět se zdrželo. Dobře, nyní eh, o směrnici a taktéž zahajuji hlasování po jménech. Končím hlasování. A máme 23 hlasů pro, 3 proti, 1 se zdržel, čili opět schváleno a blahopřeji panu Klincovi, který byl zpravodajem. A nyní budeme hlasovat o nařízení komise v přenesené pravomoci, eh, které se týká MIFIDu. A nejdříve k odstavci 1 a 2 hlasování unblock. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní blokové hlasování o citacích. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A blokové hlasování o bodech, ustanove, bodech úvodních eh, opět schváleno nyní hlasování po jménech o textu jako celku. Zahaju toto hlasování. Končím hlasování. A máme 22 pro, eh, nikdo nebyl proti, 5 se zdrželo. Takže děkuji vám a Příště se sejdeme v pondělí 11. ke společnému hlasování eh, s výborem eh, Envy. Mělo by to být 7.30 a náš vlastní výbor bude 21. Eh, května ve čtvrtek a bude to v 15 hodin. No, okay, good. Meeting is closed. Eh, končím hlasování a pardon, ještě jsem zapomněl. Zítra budeme mít společné zasedání eh, Econ Libe o posledním vývoji delegovaného aktu proti praní špinavých peněz. Eh, v radě tomu nejsou příliš nakloněni, takže o tom budeme debatovat zítra. Čili zítra v 19 hodin 7 odpoledne společné zasedání Ekonu a Libe. Teď končím zasedání.